Okay, friends. Uh, tak přátelé, můžeme začít. Můžeme schválit pořad jednání bez změn? Ano, můžeme. Tlumočení eh, jsme v menším sále, takže nemáme tlumočení tak, jak jsme zvyklí. Máme k dispozici 11 jazyků. Francouzština, němčina, italština, nizozemština, angličtina, dánština, španělština, portugalština, švédština, čeština a polština. To tedy máme k dispozici. To znamená, že můžeme začít eh, s hlasováním. Jsem ráda, že je vás zde tolik, e, i když je pondělí a i já sama jsem se sem dostala. A hlasovat budeme o dopisu o přijetí stanoviska či stanovisek v formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o malobchodní řetězec Brenta over Isel z Nizozemska. Budeme hlasovat jmenovitě a e, otevírám hlasování. Končím hlasování. EPP má o jeden hlas víc. Dobře, děkuji. A teď přejdeme k evropskému semestru pro koordinaci politik. A začneme s kompromisy. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 95 odpadl a přejdeme tedy k návrhu 104. Omlouvám se, říká předsedající. Návrh 105. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 106, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 108, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme elektronicky návrh 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno o 2, 3, 3, 23 hlasů. Minus 15. Návrh 109, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky i návrh 109. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kultura 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kultura 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 112, kdo je pro? Proti? Zdržel se Schváleno. Návrh 113. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Elektronicky ověříme návrh 113. Zahajuji hlasování. Návrh 113. Schváleno. 25 pro. Návrh 115. 114, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je e, zamítnut, ale ověříme elektronicky i návrh 114. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. EPP, EPP zase hlasoval jeden poslanec navíc. Jak vidíte, zamítnuto. Návrh 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 117. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Rozpočet 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno. Kultura 17, socialisté hla, žádají o jmenovité hlasování a musíte se prosím postavit. Ano, to jste zvládli a uh, přistoupíme tady ke jmenovitému hlasování o uh, první části návrhu Kultura 17, kde je pro. Ano, je to jmenovité hlasování. o první části na žádost socialistů. Končím hlasování. 37 pro, schváleno. Nyní hlasujeme o druhé části. Opět socialisté žádají jmenovité hlasování. Prosím, povstaňte. Dobře, děkuji. Jmenovitě budeme hlasovat i o druhé části a zahajuji teď hlasování o druhé části návrhu Kultura 17. Končím hlasování. Schváleno 29 pro, 15 proti. Znamená to, že přistupujeme k návrhu rozpočet 4, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kultura 16, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Eh, kultura 16 ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 30 pro. Nyní kultura 8, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Návrh 130, kdo je pro? proti, ověříme návrh 130, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Návrh 132, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 133, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 136, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kultura 18, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 147, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Elektronicky ověříme návrh 147, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 33 pro. Návrh 148, kdo je pro? Proti zdržel se. Ověříme elektronicky návrh 148. Neviděla jsem dobře, zahajuji hlasování. Návrh 148. Končím hlasování. Schváleno 24 pro. 149, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 150, kdo je pro? proti, zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto, ale elektronicky ověříme návrh 150. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 24 proti. Návrh 152. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Elektronicky ověříme i tento návrh 152. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 34 pro. Špatně vidím, protože někteří z vás nezvedají řádně ruku. Kompromis 11, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 12, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 167, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 168, první část. Druhá část opravuje se předsedající, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Třetí část. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 169, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 170, kdo je pro, proti. Ještě jednou hlasujeme 170, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 171, kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme 171. Zahajuji hlasování. 171. Končím hlasování. Návrh je schválen 29 pro. Návrh 172. Kdo je pro? proti, zdržel se. Elektronicky ověříme návrh 172. Zahajuji hlasování. Čekám, až všichni odhlasují. Končím hlasování. Zamítnuto 26 proti. Návrh 173, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 174, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 175, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme elektronicky návrh 175. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 26 proti. Návrh 177 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme první část návrhu 177. Já. Abyste viděli, že, že to bylo schváleno. Já jsem to neviděla, říká předsedající. Hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 179. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 187. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. Návrh 188 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdržel se. Elektronicky ověříme návrh 188, zahoji hlasování. Tady byl navržen ústní pozměňovací návrh. Domnívám se tedy, že hlasujeme o návrhu včetně ústního pozměňovacího návrhu. Hlasujeme o návrhu 188, včetně ústního pozměňovacího návrhu zpravodajky. Ještě šest osob nehlasovalo. Je možnost zasáhnout. Ano, prošel o jeden hlas. Děkuji. Návrh 189, kde je pro? proti, zdržel se schváleno. 100, 190, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kultura 14, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 199, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 202, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme elektronicky hlasování o druhé části návrhu 202. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 27 pro. Kultura 3, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kultura 15, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kultura 20, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 210, kdo je oddělené hlasování na přání EPP. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jedná se o dílčí hlasování. Hlasujeme o první části návrhu 210. Končím hlasování. Schváleno 43 pro. Hlasujeme o druhé části, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 211, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 212, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Uvěříme elektronicky návrh 212. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 33 pro. A přejdeme ke kompromisu 13, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 17, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 219, kde je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Ověříme elektronicky návrh 219. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 26 proti. Návrh 220. jsme u návrhu 220. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Je to schváleno. Favor, those against, abstentions carried. Uh, tak. Kultura 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 235 pro? Proti? Zdrželi se Řekla bych, že schváleno. Chcete to prověřit? Tak prověříme. Takže 230 uděláme a dobře, takže je to schváleno 25 hlasy. 236, to je pro, proti, zdrželi se schváleno. 237 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 238 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, a to prověříme, druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasy. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 242 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20 je pro, proti, zdrželi se schváleno. Rozpočet 3 první část je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dru, ne, 252, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Rozpočet 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se, nevím. 266 prověříme elektronicky závěr hlasováním. Ano, končím hlasování. 42 hlasů bylo pro, takže to jasně schváleno. 267 pro, proti, zdrželi se schváleno. 267. Prověříme zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kultura 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Prověříme kultura 4. Zahájí hlasování. Končím hlasování zamítnuto 26 hlasy. 268 pro, proti, zdrželi se schváleno. 269 pro, proti, zdrželi se schváleno. 270 pro, proti, zdrželi se schváleno. 271 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 270 272, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 272, zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 26 hlasy. 273, to je na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 273, druhá část, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování je to skutečně zamítnuto. Jistě 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 275 pro, proti, zdrželi se schváleno, 276 pro, proti, zdrželi se schváleno, 278 pro 277 odpadla. Takže 278 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď tady několik, které odpadá odpovídají, takže teď 282 pro, proti, zdrželi se schváleno. 282 pro, věříme Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 283 pro, proti, zdrželi se schváleno, 284 pro, proti, zdrželi se schváleno, 285 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 292 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 293 pro, proti, zdrželi se schváleno, myslím, 293 prověříme závěr hlasování 293. Končím hlasování, zamítnuto. 294 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověřit? Dobře, 295 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 296 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno. 296 schváleno, ano. Chcete prověřit? Dobře. 296 zahájí hlasování. Končím hlasování. Sváleno. 297 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 298 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno 299 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 301 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, 307 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část, ne, Prověříme první část 307, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno 30 hlasy. Druhá část 307 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dobře, prověříme. Druhá část, to je, pro, pardon, zahajuji hlasování. 307 druhá část. Končím hlasování a je to zamítnuto. Číslo 308 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 309 pro, proti, zdrželi se schváleno. 310 pro, proti, zdrželi se Prověříme 310. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 25 hlasy. 311 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kultura 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 312. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 313. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 314. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 323 pro, proti, zdrželi se schváleno, 324 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Chcete prověřit? 324 druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 327 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 330 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 331 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní úvodní body. Jednička pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto. to. Prosím, zvedejte paše, pořádně, takže prověříme číslo jedna. Končím hlasování. 27 hlasů pro. Číslo 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 12 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 12, zahajuje hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15 a 16 identické pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 a 18 identické pro, proti, zdrželi se zamítnuto.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 proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 36, 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 40 pro, proti, Čtyřicet eh, prověříme, nebylo to jasné. Závěr hlasování 40, končím hlasování schváleno. 35 a 42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 Schváleno 53 pro, proti, prověříme 53. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 60 pro, proti, zdrželi se schváleno, 63, první, ne, 63 ehm, ano, ale druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 65 pro, proti, zdrželi se schváleno, 66 pro, proti, zdrželi se schváleno, 67, 8 a 9, identické pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 70, 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 pro, proti, zdrželi se schváleno, 75 pro, proti, zdrželi se schváleno, 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se schváleno, 78 prověříme, závěr hlasování, Končím hlasování. Zamítnuto. 25 hlasy. 79 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 80 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 81 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 82 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 85 pro, proti, zdrželi se schváleno, 86 pro, proti, zdrželi se. To prověříme. 86, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 31 hlasy. 89 pro, proti zdrželi se. Schváleno 90 a 92 pro, proti, zdrželi se schváleno, 91 pro, proti, zdrželi se, tak to musíme prověřit. Zahajuji hlasování, 91, končím hlasování, schváleno 29 hlasy, 93 a 94 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní závěrečné hlasování o takto upravené zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 23 hlasy. To znamená, zpráva je schválena. Schválena. V takto pozměněné podobě. Then we go into Is it Lambert's report? We'll now go to um,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 zdržen, zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis B pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis H pro, proti, zdrželi se schváleno, Nyní 28 k odstavci 2a. Jean Lambert je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověříme 55. druhá část záhuji hlasování. Končím hlasování. Nějaký problém? Dobře, můžeme to zopakovat, toto hlasování. Takže hlasujeme Pozměňovací návrh 55.2. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto. 25 hlasy. 56 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis F pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis K pro, proti, zdrželi se schváleno, 79 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis L pro, proti, zdrželi se zamítnut, no, prověříme kompromis L, Zahajím hlasování, končím hlasování, schváleno 27 hlasy. 27 bylo pro, 19 bylo proti. Kompromis M. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis P. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis O pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se schváleno, 98 pro, proti, zdrželi se schváleno, 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 101 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, kompromis R pro, proti, zdrželi se schváleno, 104 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 105 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 107 pro, proti, zdrželi se. Schváleno jednička pro, proti, zdrželi se. Schváleno dvojka pro, proti, zdrželi se. Schváleno Trojka pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní hlasování o takto upraveném návrhu stanoviska. Zahajuji toto hlasování. Končím toto hlasování a schváleno je to 42 hlasy. Eh, Blahopřejeme panu zpravodaji. Eh, děkuji vám za práci, kterou jsme právě dokončili. Děkuji, že jste přišli takto pozdě v pondělí. Eh, to je konec zasedání. Příští zasedání 27. února od 15 hodin zde v Bruselu a poté 28 od 9 hodin ráno. Děkuji vám.